důležitým léčivým přípravkům v Evropě. Začíná jménem komisaře, eh, komise, komisařka Hedegard. Musíme několik minut počkat, kolega doprovodí pana komisaře, aby mohla paní komisařka zaujmout své místo, takže máte... President. Děkuji, pane předsedo, vážené poslanky, vážení poslanci, jménem kolegy Borga bych chtěla říci, že komise sdílí obecné obavy týkající se dostupnosti nových léčiv a související riziko nerovnosti v přístupu k péči. Komise se zavázala pomoci členským státům reagovat na tuto výzvu. Tento závazek byl zdůrazněn ve sdělení komise z dubna letošního roku o efektivních a odolných zdravotnických systémech. A Týká se také tedy rostoucí dostupnosti zdravotnických systémů, komu se zdůrazně a cituji, lepší spolupráci, větší transparentnost a lepší koordinaci, abychom minimalizovali veškeré nežádoucí dopady národních eh, cenových systémů, které se týkají tedy dostupnosti léčiv v Evropské unii. Na, zdravo- na radě ministru zdravotnictví v černu francouzská delegace zmínila konkrétní otázku nové léčby hepatitidy C, která dostala povolení k uvedení na trh v Evropské unii a vyjádřila obavy, pokud jde o rovný přístup k této léčbě. Zítra se sedou experti členských států, aby vyhodnotili zlepšené, zlepšenou léčbu hepatitidy C. A příslušné orgány budou hovořit o ceně a proplácení. A dopad cen na dostupnost eh, léku pro veřejné pláce překračuje specifický případ léčby hepatitidy C. A proto se komise těší na rozpravu naplánovanou eh, italským předsednictvím o terapeutických účincích na Radě ministrů eh, zdravotnictví příští týden. Pomůže to komisi v pokračující diskusi o novátorských zdravotnických přípravcích a lécích. Pokud jde o podporu výzkumu a vývoje, komise se domnívá, že iniciativa v tomto směru urychlí vývoj lepších a dokonalejších léků. Farmaceutická legislativa obsahuje celou řadu nástrojů, jak umožnit včasný přístup k lékům pro pacienty s no, s dosud neřešenými zdravotními potřebami. Pokud jde o umístění na trh léku pro vzácné a život ohrožující choroby, komise povolila 106 takových nových způsobů léčby. Komise avšak nemá pravomoc regulovat ceny léčby. To je stanoveno členskými státy jednotlivě. Tudíž nemůžou být eh, tedy tyto ceny omezeny. Avšak komise může pomoci tím, že umožní výměnu informací mezi členskými státy, pokud je o cenovou politiku, aby se snížily negativní dopady na dostupnost léků v Evropské unii. A další způsob, jak může být komise nápomocná, je skrze zkoumání systému nákupu léku, aby se zvýhodnili způsoby nakupování od farmaceutického průmyslu. Děkuji, paní komisařko. A následuje kolega Mikolášik na dvě a půl minuty. Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená paní komisařko, kolegyně, kolegové, tato rozprava na plenárce ve Štrasburku v takto pozdní noční hodinu by nás měla vyburcovat ke kvalitní diskusi, ale především, abychom dosáhli hmatatelných výsledků. Dnes nám jde o člověka, o pacienta, který velmi naléhavě potřebuje své léky. Přístup k život zachraňujícím lékům, to je přece téma dnešní rozpravy sot milionů pacientů, ať už je to na Slovensku, v Irsku, v Itálii, kdekoliv jinde, mi leží na srdci nejen proto, že jsem profesí lékař a viděl jsem i umírat lidi a vím z mé bývalé lékařské praxe, na důležit, životně důležitém oddělení nemocnice, jak je důležité mít k dispozici kvalitní léky a nejen na resuscitační jednotce, ale na všech, ve všech odděleních nemocnice, zejména aby pacienti se závažnými chorobami měl, re, měli reálný přístup k lékům. K lékům, které jsou a budou cenově přístupné, přiměřené jeho sociálnímu situaci a budou kvalitní a plně dostupné. Stále existuje nerovnováha v přístupu ke kvalitním lékům, což je způsobeno částečně i různou úrovní financování zdravotnictví v různých členských státech což se potom promítá do ceny léku, která je různá. Neustálý růst výdajů farmaceutických a vysoká cena léků je způsobena částečně tím, že nové technologie jsou finančně náročné. Na druhé straně farmaceutické firmy, které vyvíjejí nová léčiva, by neměly zneužívat své exkluzivní postavení a šroumovat cenu léku do neúnosné hladiny. To je neetické a nemorální v letech 2000 až 2009 vzrostly v zemích EU veřejné výdaje na léky v průměru až o 76 Tyto výdaje na léky rostou rychleji než hrubý domácí produkt v členských státech. Je potřeba si také zároveň uvědomit, že populace stárne v členských státech, jinými slovy je více důchodců a stále se vzdaluje cena nově vyvíjených léků V této souvislosti je potřeba systémově povolit, aby stejná molekula v oblasti generik mohla být co nejdříve a za nepoměrně nižší cenu k dispozici pacientům. Děkuji. Děkuji kolego Mikulášku. Nyní následuje na jednu a půl minuty, minutu kolegyně Borzán. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. E, s napredkom... Děkuji, pane předsedo. Mezi, e, v lékařském pokroku samozřejmě dochází k tomu, že jsou nové léky, které jsou ale stále také dražší. Samozřejmě já si nemyslím, že e, medicína rozlišuje mezi pacienty a v jednotlivém zdravotnickém systému, ale když hovoříme o, cene, o ceně a lék, který by měl léčit hepatitidu, tak si kladu otázku, co stojí společnost opak, tedy pacient, který by nebyl vyléčen, který eh, tam, kde, protože pacient, který není léčen, který, kterému nejsou provedeny potřebné zásahy, chybí na pracovišti a možná umírá. Já chápu, že jsou obrovské peníze vydávány za léčiva, ale musíme zohlednit tuto věc. Já bych samozřejmě byla proto, nebo vím, že potřebujeme udržitelný zdravotnický systém. Je potřeba, aby vlastně eh, léčiva mohla být financována veřejnými prostředky, ale to pouze tehdy, když slouží skutečně k léčbě. Co se touží týká patentů, patentové ochrany tam je potřeba zaměřit se na ty efektivní produkty. Myslím si, že je velmi zajímavé, abychom se zabývali dále těmito případy, i tedy za italského předsednictví. Z toho vlastně činím závěr, že vlastně eh, to má důsledky pro veřejný život. Děkuji kolegyně Borsán a nyní na dvě minuty kolegyně von Storch. Děkuji, pane předsedo. My jsme všichni pro ochranu lidského života, také proto samozřejmě pro šíření a přístup k léčivům zachraňujícím život. Co se týká výzkumu těchto léčiv, tak bych chtěla se zaměřit na používání embryonálních kmenových buněk. Evropský soudní dvor 18. 10. 2011 vydal velice důležité rozhodnutí, kde vlastně stanovil, že lidský život začíná existovat už spojením vajíčka a spermie vlastně. Člověk tedy už vlastně vzniká spojením tedy buňky vajíčka a spermie. Podle tohoto roz by museli vlastně, musí být zakázány veškeré manipulace a zásahy i do toho raného stádia lidského života embryonální. Použití embryonálních kmenových buněk je tedy nepřípustné nutné a proto toto právě Evropská občanská iniciativa One of Us požaduje 1,8 milionů občanů Evropské unie podpořilo tuto iniciativu e, komise, kterou vedou křesťanští demokraté, i přes toto 1,8 milionu podpisů odmítla se vůbec, vůbec vyjádřit stanovisko k této problematice ani, aniž by hovořila o nějakých opatřeních, která by přijala. Když hovoříme o výrobě léků, tak bychom měli přemýšlet o tom, zda ochraňujeme lidský život šířením eh, těchto léků, které zasahují do lidského života a, stanu, a vlastně měli bychom zastavit zneužívání lidského života pro výzkum účely. Děkuji. Nyní na dvě minuty následuje kolegyně Becera Bastereča. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, s velkým zájmem i očekáváním jsem naslouchala prohlášení komise o přístupu léku, které zachraňují životy. Dovolte mi, abych využila tento prostor rozpravy to, abych poukázala v první řadě na naši práci, to je sloužit obecnému zájmu v případě nějaké epidemie, která může ohrožovat veřejné zdraví, stačí těch 113 milionů pacientů s hepatitidou C na celém světě a několik desítek tisíc v Evropě a stovek tisíc pod, ve Španělsku a stovek tisíc v celé Evropě. To vás nevyburcuje k ničemu. Eh, jich umírají každý rok, ale existuje lék. Jenomže tento lék stojí 50 tisíc eur na, každý, na každého pacienta, na každou léčbu a e, je to tedy všechno podrobeno kritérium trhu, takže budeme zase předkládat tuto paralýzu evropských institucí a zdůvodňovat ji e, jinými důvody, které nejsou ty pravdivé. Ne, já si myslím, že bychom měli něco dělat a máme proto nástroje. Členské státy mohou uplatňovat článek 31 e, Světové obchodní organizace mohou umožnit speciální licenci a také e, umožnit pro prodávání generik. E, to je důležité například jako precedens pro jednání s Indií a pro lék na e, rakovinu. Je možno také zvolit společné veřejné nákupy. Egypt například ten lék Sofosbuir prodává za cenu, která je stokrát nižší než ta naše. Uh, Může se komise tedy zavázat a stejně tak tato sněmovna, že se bude snažit najít nějaký společný postoj, který bude opravdu podroben tomu společnému zájmu, protože jinak nezměníme tento model stanovování příliš vysokých cen a nezachráníme stovky a tisíce životů. Děkuji. Děkuji kolegyně. A nyní následuje na minutu kolega Gonos. Problém nadměrných eh, cen léků, které jsou zásadní a jejichž cílem je vydělávat si na úkor zdraví eh, pacientů a na úkor sociálního zdravotnického systému. Ten problém je známý, ale není to jediná překážka, která stojí v přístupu k zdraví Instituce Evropské unie nejenom prokazují lhostejnost vůči takovým nadměrným cenám, ale naprosto vědomě tu podporují takové politiky, které právě podporují tyto nadměrné ceny. Takže to vše znemožňuje pacientům přístup k těmto lékům. V nejhorší situaci jsou pak země, eh, země z memoranda, kde prostě trojka vede k ochuzování populace a lidé jednoduše nemají peníze na léky a zvyšuje se tak úmrtnost. Například v Řecku došlo k podstatnému nárůstu um, úmrtí právě výsledkem této například trestu, naprosto trestuhodné politiky trojky. Děkuji, na dvě minuty následuje kolegyně Rivasi. Děkuji, pane předsedo jsme nyní v situaci, já jsem vyslechla vaše návrhy, ale považuji je za trošku slabé protože v 15 státech, na které se obrátila eh, komise, co se týká eh, tohoto léku proti hepatitidě C, musíme vědět, že 50 tisíc až 60 tisíc na pacienta na dobu 12 týdnů, takže to je obrovská částka. Týká se to 8 milionů občanů v Evropě. Současně, kdyby se to týkalo pouze ty, těch farmaceutické laboratoře, ale nyní se to týká obrovského množství léků pro léčbu rakoviny z eh, prsu, rakoviny ledvin a to je, jsou vlastně e, náklady. Pokud jste tříné, tak máte více práv, protože rozpočet na sociální e, oblast na to nemůžete nebo nemoci splnit. Takže to je oblast, problém zdravotnictví. Proč jsme tedy došli do této situace? Jak zde někteří řekli, je to problém monopolu a patentu. Pokud tyto patenty jsou na 20 let a členské státy příliš často spolehají na monopol a je tam určitý nouzový východ. Je potřeba říct státům, aby využívali povinnou licenci, protože to umožňuje otevřít trh a další laboratoře mohou třeba vyrábět léky, které budou daleko levnější. A potom zde máme také problém výzkumu. Podívejte se na ebolu. Ta krize, která v současné době panuje v západní Africe, trpá to už od roku 76, kdy známe virus eboli. Ale žádné farmaceutická laboratoř nechce vyvinout odmítnout léky a vakcíny, protože to není rentabilní. Takže jsme v tržní politice a je potřeba, aby v okamžiku, kdy vydáváme veřejné prostředky, aby Evropská, kdy Evropská komise vydává, tak jsou potřeba podmínky, aby nebyl monopol a nebyly tyto patenty, tak aby ty ceny léku mohly být daleko levnější, aby zajistili přístup k léčivům a také k inovacím, protože zde máme deficit v oblasti inovací. Děkuji kolegyně Rivasi a nyní na minutu kolega Tamburano. Salve, accolgo con grande piacere questo dibattito. Já vítám tuto rozpravu, protože jsem zubař a vím o tragédii hepatitidy C. A my v hnutí Cinque Stelle si myslíme, že morální zásady by měly inspirovat svět farmaceutického průmyslu a měly by převládat nad trhem v nové komisi je několik komisařů, kteří by se měli zabývat otázkou léku, přičemž za to odpovídají jednotlivé členské státy. Vidíme, že bude za to odpovídat generitelství pro obchod. Jak je možné, že tento parlament, kde je ve většině katolická víra, se nesnaží o snížení cenu nezbytných léků. Celá řada nevládních organizací se na nás obrátila, velmi znepokojená eh, s tím, že názor občanů není prvořadý zde. Děkuji, kolego Tamburáno, a následuje na jednu a půl minutu paní kolegyně Kali. Καταλαβαίνω πως μας θέσατε τα διέξοδα για ρύθμιση των τιμών των παντεντών. Já Chápu, že jsme ve slepé uličce, pokud jde o cenu léku a musíme dát na to nové odpovědi. Kde souvisejí lidská práva s právě duševního vlastnictví? Proč eh, neprověřujete skutečné náklady na výzkum u nadnárodních společností? A otázka zisku. Měli bychom zajistit, že jsou také podniknuty kroky, pokud jde o délku patentové ochrany, která je nyní 20 let. A členské státy by zde měly zakročit a netrpět tyto neuvěřitelné ceny u léku a používat generika kde dochází ke spekulaci nebo kde je třeba chránit lidský život. Děkuji. Děkuji, kolegyně Kali. Následuje na dvě minuty kolega Škrpek. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, je pravda, že vývoj nových léků na záchranu života je finančně velmi náročný. Není však obhajitelné, aby pacienti neměli zajištěnou dostatečnou péči z finančních důvodů. Každý pacient v Evropě má právo na kvalitní péči a dostupnost léku. Zde musíme nekompromisně uplatňovat zásadu spravedlivého rozdělování prostředků. Je nepřijatelné, aby takové léky byly dostupné jen privilegovaným a sociálně slabší byly vyloučeni z takové léčby. Potom nastane nastane situace, kdy se otvírají dveře korupci a klientelismu, proti čemu chceme v Evropě bojovat. Když mluvíme o lécích na záchranu života, měli bychom hovořit také o situacích, kdy jsou možnosti zásadního ovlivnění prognózy vyčerpané. Zde by měla nastoupit paliativní léčba. V kontrastu s běžnými léčebnými postupy tato nabídka zvýšit kvalitu života i při v terminálních stádiích pokročilých chorob. Jde o péči, která s plným respektem k právům člověka zajišťuje těžko nemocným eh, komplexní a kvalitní péči. Předpokládám, že většina politiků zná víra k civilizace je natolik vyspělá, na, jak se stará o svých slabších a nemohou, ne, o své slabší a nemohoucí členy. Podle mě na odpovědnosti politiku, abychom tento výrok také naplňovali. Je šokující, že naše vyspělá civilizace namísto ulehčit starým a smrtelně nemocným eh, péči, tak stále více usiluje o jejich odstranění. V minulosti byly zavíraní do ústavu, dnes je pro nich prosazováno finančně nenáročné řešení, totiž eutanázie. To je paradox. Vyspělost a blahobyt Evropy by měla zajistit důstojné dožití pro každýho, ale my zde diskutujeme stále, jak se zbavujeme, zbavit nerentabilních lidí. Posledním strašným případem je Belgie, kde využívají eutanazii na děti a psychicky nemocné. To mi opravdu připomíná starověkou Spartu, kde zabíjeli nemocné děti a odstraňovali nevyhovující. K čemu vede takovýto pohled? Společnost se začne zbavovat postižených lidí nebo lidí, kteří nevyhovují našim standardům. Musím konstatovat, že u nás na Slovensku není paliativní a léčba léčbě věnována ze strany státu na zaždá péči. Děkuji kolego Škripku. Následuje na hoď minutu a půl kolegyně Harkin. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. V kontextu přístupu k nezbytně důležitým léčivům je třeba si připomenout, že je tu celá řada příčin monopoly, eh, cestou přístupu a já bych se právě chtěla eh, vyjadřit k té poslední příčině. Je tu dopad na země, které byly podrobeny velkým škrtům a úsporným opatřením, to samozřejmě omezuje přístup k zdravotní péči a drahým léčivům. Komise měla konkrétní doporučení pro jednotlivé země. Tam se stanoví, že omezení přístupu k zdravotní péče může ohrozit ty nejslabší eh, v obyvatele v eh, země. V naší zemi, v Irsku, právě škrty eh, ve zdravotnictví mezi lety 2009 až 2011 představovaly 17 a podle Social Justice Ireland tyto škrty do roku 13 byly pak dalších 13 To je eh, téměř 25% eh, eh, snížení za několik let. Máme tu názory různých nevládních organizací a platform, kde se vyjadřují i lékaři. Já bych chtěla požádat komisaře Jonkra, aby znovu zvážil toto rozhodnutí aby předal toto portfolio do komisaři pro vnitřní trh, který se nemusí tedy zabývat jenom konkurenceschopností a průmyslem. Je důležité, aby tato oblast podporovala také přístup k nezbytné zdravotní péči. Děkuji. Děkuji kolegyně Harky. Následuje na jednu minutu kolegyně Matias. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Farmaceutický podnik, který si bere 70 či 60 tisíc eur za léčbu na tři týdny pacienta s hepatitidou C, to je nepřípustné. V Portugalsku pokud by toto mělo být vybíráno pro všechny pacienty s hepatitidou C, by se rovnalo nákladům na všechny léčiva, která spotřebujeme v nemocnicích. Je tu cena tedy eh, patentů této ochrany, ale v zemích eh, úspornými opatřeními to naprosto ničí celý systém. Vždyť víme, že jenom 10% z ceny toho léku je věnováno na výzkum, takže tady to není ve prospěch inovace, ale zisku úplně hanebného zisku. Kdyby to šlo ve prospěch eh, opravdového výzkumu, pak eh, by situace byla úplně jiná. Komise říká, že s touto cenou nemůže nic udělat. S tou cenou eh, asi nemusíte moc udělat, ale můžete nám pomoci s ostraněním těch patentových hlout, můžete nám pomoci skoncovat s těmito monopoly, pokud by tu byla opravdová politická vůle. Děkuji kolegyni Matias a následuje kolegyně Auken na jednu minutu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Er er Musíme něco udělat, protože zatím je vliv průmyslu neomezený. A komise je si vědoma toho, že 30 výdajů na výzkum a vývoj jde z veřejných prostředků a skutečně nás promysl drancuje. Musíme podniknout kroky. Musíme, neměli, je cynické přesouvat farmaceutický promysl do kompetence pro vnitřní trh. Necháváme lidi umírat a je třeba reagovat. Je třeba moudrosti a politické vůle. jak eh, řekl Maria, Maria Sakaros, socializujeme riziko a privatizujeme zisk musíme postupat opačně. Děkuji kolegyně Auken. Následuje na jednu minutu kolegyn, kolega Gramatikakis. Ta τελευταία χρόνια je Ano. V průběhu posledních let jsme byli svědky nedostatku léku v Řecku a je to výbušná směs faktorů souvisejících s ekonomickou krizí. Je to zejména dopad eh, memorand na naši zemi. Cena léků eh, se snížila díky legislativě a došlo k vedlejším účinkům. Některé odvětví průmyslu snížily dodávky na trh nebo ukončili výrobu úplně. A paralelní dovozy proběhly tam, kde jsou ceny vyšší. A to vyvolalo některé zákazy pro malou zemi, jako je Řecko. My nemáme možnost eh, čelit eh, propadu a ztrátě léku. Potřebujeme v Evropě nový rámec, který bude požadovat aby podniky zpřístupnily své výrobky v zemích, kde jsou finanční problémy. A když jde o zdraví našich občanů. Děkuji. A na, nyní na jednu a půl minutu kolegyně Valína. Děkuji. V Evropě a Spojených státech léky jsou třetí příčinou úmrtí po rakovině a srdci, takže je zřejmé, že je třeba více kontrolovat i komercializované léčivy. 70 milionů obyvatel světa má hepatitidu a jenom ve Španělsku je to několik desítek tisíc. Ta léčba a je asi úspěšná při 70% pacientů, ale mnozí pacienti právě z finančních důvodů ne, ji nemohou vůbec zahájit. V poslední době se objevily léčiva, která může z 90% bez nějakých vedlejších účinků toto vyléčit, ale jejich cena je naprosto nesmírná a to znemožňuje individuálně toto nakupovat a velice těžko je to přístupné pro veřejný zdravotnický systém vzhledem k tomu, že je třeba třeba léčit desítky, stovky lidí. Proč jsou tak vysoké ceny pro tak potřebná léčiva? My vyžadujeme snížení těchto léčiv, které umožňují léčbu. Nechceme být tichými svědky postupného zhoršování a umírání těchto pacientů, pokud máme opravdu účinná a dostupná léčiva. Děkuji, kolegyně Valina. A následuje na jednu minutu kolegyně Cabezon Ruiz. Děkuji, pane předsedo. Evropská agentura pro léčiva před několika měsíci um, umožnila přístup sofosbuviru na naše trhy, ale za cenu 50 až 60 tisíc eur za léčbu. Co by měla takováto agentura v první řadě vyšetřit, byl možný případ zneužívání, zejména v případě, kdy tato, tento podnik Gilit Eh, produkuje eh, v Indii za nákladu 1400 eur. Takže konečně už by se měla odblokovat ta nezbytná reforma směrnice z roku 88 o stanovování cenu léčiv a následného proplácení. To je nezbytné pro udržitelnost různých zdravotnických systémů, protože kupní síla by neměla být určitým diskriminačním prvkem, eh, co se týče přístupu k lékům, zejména těm na léčbu rakoviny. Pokud je to z pravomoci vnitřního trhu, je třeba se tomuto věnovat. My nechceme, aby se tu obchodovalo s naším zdravím. Děkuji. Děkuji kolegyně Kamezon Ruiz. Nyní se dostáváme, jsme dokončili přihlášené řečníky a následuje postup Catch the Eye, kde máme jen jednu žádost o slovo kolega Ferreira. Děkuji, pane předsedo. Komise eh, k nám dnes přišla, aby se vyjádřila o přístupu k těm Eh, nezbytně potřebným léčivům. Zdá se, že komise je naprostým svatouškem, že se znepokojuje eh, z důvodu těchto nákladů a že je také znepokojena, co se týče nerovnosti mezi jednotlivými členskými státy. To znamená, ta samá Evropská komise, která je součástí trojky, která například jen v Portugalsku nelegitimně vedla k tomu, že se zvýšily ceny léku a skoncovaly se státní spoluúčast účasti. Mnozí uživatelé, zejména ti nejstarší a ti nejchudší, dnes mají jednu volbu buď si koupí léky v lékárně anebo potravu. Některé nemocnice nemají vůbec ve svých nemocničních lékárnách léky. To teda je opravdu pomoc ze strany komise. Je třeba organizovat zdravotní systém, ale tyto systémy jsou tak seškrtány, že to dále už nejde. My nemůžeme počítat s takovouto Evropskou komisi pro nic. Děkuji, tím ukončujeme postup Catch the Eye. A na závěr rozpravy ještě dávám slovo komis- komisařce Hedegard za komisi. Děkuji, pane předsedo. Chápete, proč takto pozdě nebudu zabíhat do podrobností toho, co jste říkali. A to, co jste zde vyjádřili, bude předáno komisaři Borgovi, který odpovídá za toto to portfolio a jeho kolegové naslouchali rozpravě a dělali si poznámky. A již zítra odborníci v pracovní skupině z členských států se sejdou. A to bude možnost i pro členské státy pokračovat v této diskusi. Ale musím říci panu Ferrerovi, který v závěrečném vyjádření hovořil o cenách léků, ale musím zde zopakovat, že ceny léků nejsou v pravomoci Evropské unie, což neznamená, že bychom nemohli dělat vůbec nic na úrovni EU. Jde o výměnu informací například a další věci. A jak já jsem to pochopila, tak neformální rada ministrů zdravotnictví to bude mít na programu na příštím jednání. Takže vám děkuji za ty příspěvky a předám to komisaři Borgovi, který za to odpovídá. Děkuji komisařce Hedegaard. Tímto rozpravu ukončuji. Dokončili jsme nás dnešní pořád program a zít, další jednání začíná zítra od 9 do 14, od 15 do 21 hodin. Program byl zveřejněn, je také na webových stránkách Evropského parlamentu k dispozici. Tímto ukončuji schůzi, přeji vám všem pěkný večer a dobře se vyspěte.